Okay, those colleagues who are here. Dobře, kolegové, začneme co nejblíž k třetí hodině. Pokud se někdo vůbec neobtěžuje tím, že přijde, je to jeho problém. Máme návrh pořadu jednání. Mám za to, že byl přijat. Chci také přivítat skupinu návštěvníků z Tbilisi v Gruzii, kteří jsou tady na pozvání pana Ertuga, jsou to studenti práv, takže si musíme dát pozor na to, co budeme říkat. Takže všechny z Gruzie vítáme ve výboru pro dopravu v Evropském parlamentu. Já jsem právě říkal tady sekretariátu, že jsem měl pocit, že při posledním soutěži Eurovision měla vyhrát gruzínská písnička, protože byla nejlepší, ale jak vidíte, jsou mezi námi lidé, kteří nedokážou ocenit to, co je dobré. Takže v Gruzii doma můžete vyřídit, že předseda výboru pro dopravu si myslel, že v letošním Eurovision byla nejlepší gruzinská písnička. Dobře, takže Michal, monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy. Projednání pozměňovacích návrhů. Prosím. Děkuji. Já budu hovořit německy. Teď to nejde. Takže námořní doprava je jediným sektorem, eh, kde doposud se nikdo nevěnoval omezení eh, emisí. A E, zatím přibývají emise z námořní dopravy, když se do roku 2020 nic nezmění, tak budou činit 6 emisí CO2 v celém světě a to neškodí jenom klimatu, ale také zdraví, protože podle studií zhruba 50 tisíc e, úmrtí spadá právě do znečištění životního prostředí e, emisemi z námořní dopravy. Komise se snažila nedělá dostatek. Eh, jedná se tady o určitě kateg- určité kategorie nových lodí a taky pro celé loďstvo. Komise namítá, že tato opatření nejsou dostatečná, která teď dělá jako cíl a že cíl v Bílé knize a sice snížení o 40 eh, bude dosažen do určitého období. My jsme o tom dlouho diskutovali a Eh, byla zadána, eh, byly zadány určité cíle pro jednotlivé kategorie, ale komise teď jde dál dokonce než parlament. Komise tedy ale, pardon, komise nerespektuje eh, naší výzvu a výzvu Evropské rady aby do roku 2030 rozšířila obchodování s emisními povolenkami. A doposud nebylo dosaženo žádné mezinárodní dohody, čili ambice jsou veliké, ale díky e, emisním povolenkám v letecké dopravě jsou tak šokováni, že teď nic nedělají. To je alespoň vysvětlení moje. Práce na stanovisku byla obtížná, protože postoje se velice lišily a e, nepodařilo se formulovat pozměňovací návrhy, protože se tak e, lišíme ve stanoviscích. Ale důležité je, a zde jsme si poměrně zajedno, že se rozhodneme, o, rozhodneme to, co rozhodl výbor pro ochranu životního prostředí a sice abychom tady drostans e, v angličtině ze čtyřstovek, myslím, že za to dostáváme většinu, protože i v Envy to bylo odhlasováno většinou, že jiné škodlivé uh, emise budou zapojeny do legislativy, jako například síra. To je všechno nesmírně důležité a prosím vás jako zpravodaj o to, aby se nám skutečně podařilo toho dosáhnout, abychom nepokulhávali za envy. A pan zpravodaj je řek z liberálů podporuje tento postoj. Pro některé z nás to bylo překvapivé, protože to ještě říkám i na dodatečnou otázku mojí se skutečně k tomu tak postavil. Pak se říká, že EU je osamocena a při obchodu s emisními povolonkami v vzdušném prostoru by byly USA, ale podle IMO USA sama navrhuje zapojení lodí od eh, počtu 400. Chceme-li být tedy ještě horší než USA, tak nemůžeme nechat projít těch 400. Nezapomínejme na to, že hospodářský užitek je samozřejmě také velký. Nejedná se pouze o ekologii, ale také na ekonomii. A e, to je velice dobře popsáno ve stanovisku komise. Pakliže se stávajícími technologiemi a jinými provozními opatřeními budeme dobře postupovat, může se nám eh, podařit snížit emise až o 75% a snížíme-li rychlost lodí o 10%. V přepravě nákladu nehraje rychlost roli, tam hraje roli spolehlivost. Když ta loď musí přijet ve, tř, ve středu ve tři, eh, tak prostě tam musí být, ale zda, jak dlouho jede, to už je jedno. Ale když se sníží rychlost o 10% námořní dopravy, tak energetická spotřeba se sníží o 19% a jelikož ceny za náklad jsou tak vysoké, tak loďaři sami už to dělali, aby uspořili peníze, ale my to nechceme dělat jenom kvůli penězům, ale také kvůli ochraně životního prostředí. Takže souhrně mohu říci, že nemůžeme ignorovat zdroj emisí i námořní doprava musí přispět k čistě životního prostředí jako jiná odvětví a proto Evropská unie musí být v této oblasti aktivní a očekávám, jasný signál, že podpoříme stanovisko Envy a děkuji všem za spolupráci. Thank you, Michael. Děkuji, Michále. Jsou tady stínoví zpravodajové. Začneme ELS. Děkuji, Brianne. Co k tomu můžu říct? Postoj ELS je především takový, že bychom měli souhlasit s návrhem komise. Podle nás k tomu musíme zaujmout holistický přístup. A to z mého hlediska znamená, že musíme mimo jiné zohlednit za prvé, čeho můžeme dosáhnout, když si stanovíme takové limity, jako je 400 tun na loď, jestli to bude znamenat jenom víc byrokracie nebo administrativních nákladů, čeho vlastně dosáhneme z hlediska životního prostředí v porovnání s dalšími výsledky. A také musíme zohlednit přepravní společnosti, protože ty by měly mít alespoň nějakou možnost udržet se v hospodářské soutěži. A proto si myslíme, že návrh komise je v podstatě umírněný. Musím připustit, že je umírněný. Ale ještě bych také použil slovo realistický. Oni mají své důvody pro to, aby tu hmotnost udrželi na 400 tunách. Tyto lodě představují něco přes 90 celkových emisí. Takže je tady důvod pro to, aby ten hmotnostní limit byl takový. Protože když půjdeme pod to i do jisté míry, tak by to jenom dodalo další byrokracie a administrativní náklady, ale těch 400 to nám připadá přiměřené. A proto si myslíme, že i ten časový rámec by měl být přiměřený a realistický. A mezinárodní námořní organizace by celý proces měla spustit. A v pole působnosti v neposlední řadě, tady se také domníváme, že protože CO2 představují asi 9 desetin emisí, měli bychom to tak ponechat. Takže nic víc k tomu v podstatě nemáme. Nevím, jestli tady bude nějaký kompromis u těch 400 tun. V každém případě jde o nějakých pár tisíc tun, ne pět tisíc tun. A to by asi bylo proveditelné. Děkuji. Děkuji. Dále za socialisty pan Fleckenstein. Pane předsedo, i my děkujeme zpravodajovi za jeho velikou snahu, i když v několika bodech s ním nesouhlasíme. Důležité je, aby i námořní doprava přispěla Důležité také je, aby z oblasti leteckého provozu jsme se poučili a neudělali jsme stejnou chybu u námořní dopravy protože i dohled mimo svrchované oblasti členských států, dohled nad loděmi, eh, mají-li se dohlížet také lodě plující pod cizími eh, vlajkem, pod vlajkami třetích států, je třeba zavést, aby tady byla správná informovanost a aby tady byla také mezinárodní akceptance. Evropské MF je dobrým krokem zahájit diskusy na globální úrovni a eventuálně eh, poté založit nějaký tržně eh, založený mechanismus. Když se dosáhne globální dohody, měla by komise sladit nařízení s mezinárodními dohodami. Konkrétně k oblasti působnosti. Co se týče velikosti lodí, souhlasíme s panem zpravodajem a byli bychom ochotni jít do kompromisu celkově prostě také eventuálně zahnout i menší lodě od 400 tun. Co se týče oblasti působnosti škodlivin, v oblasti škodlivin, tak zatím komise eh, omezuje eh, snižování CO2. S tím souhlasíme. Pouze na snižování CO2. A tedy v současné době s tím souhlasíme, budeme požadovat, aby Komise Evropského parlamentu každé dva roky dávala informaci o technickém pokroku a o množství zahrnout do tohoto předpisu i jiné škodliviny. CO2 činí až 98 98 všech skleníkových plynů z námořní dopravy a jedna studie říká, cituji, že CO2 je nejdůležitějším skleníkovým plynem v námořní dopravě a potenciální využívání eh, snižování jiných plynů, jiných emisí je nižší, stejně tak jako množství jiných pohoných, například jiných emisí pocházejících z pohoných hmot nehraje tak velkou roli. Co se týče skleníkových plynů, tak ty by neměly být kromě CO2 zapojeny a měřící přístroje je třeba nainstalovat také, které v současné době nejsou buď dostatečně spolehlivé, nebo jsou příliš drahé. A proto to celé se nejeví jako rozumné. Je-li tomu tak, eh, radě bychom každé dva roky slyšeli, zda se ve vývoji něco změnilo a bude-li to smysluplné, budeme chtít zapojit i jiné emise. Eh, ty čtyři měřící metody, které se navrhují, mohou být dodrženy podle našeho názoru, i když po dvou po sobě následujících období by komise měla doporučit, zda by se nemohly zredukovat na dvě. A vstoupit v platnost by tento předpis měl co možná nejdříve, lhůty by měly být co možná nejkratší, aby bylo možno sbírat údaje, abychom skutečně v námořní dopravě mohli také přispět ke snížení emisí CO2. Děkuji za liberály paní Savisa.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 Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milí kolegové. Eh, děkuji mnohokrát zpravodajovi. Není to rozhodně žádná jednoduchá otázka a také nemá jednoduchá řešení. Eh, a nyní k obsahu. Návrh komise nebyl takovým, který bychom očekávali. Cíle nebyly dostačující, především z toho důvodu, že se tady skutečně jedná pouze o emise CO2 a nejsou tady žádné návrhy pro snižování emisí. Za druhé, harmonogram. Trvá to příliš dlouho a za třetí, tady se skutečně jedná pouze o CO2 a zapomnělo se na například emise dusíku a dalších látek a pan zpravodaj eh, skutečně velice rozumně předkládá návrhy, ale my se domníváme, že lhuty by měly být kratší a že by do návrhu měly být zapojeny všechny druhy emisí. A tady je důležité, aby se také zapojily zapojili do sledování a do snahy o snížení oxidy síry. Eh, jak přesně by to mělo být, to musí rozhodnout komise, ale právě proto nemůžeme podpořit eh, postoj pana zpravodaje. Co se týče velikosti lodí, tady zpravodaje podporujeme, jakož i výbor Envy. Domníváme se, že ten, to číslo 400 je důležité stejně tak, jak to zavedla EMO. Souhlasíme s komisí v tom ohledu, že lze aplikovat čtyři různé metody a proto by nevznikly žádné dodatečně Eh, náklady pro rejdaře. Děkuji mnohokrát toliko naše frakce. Mnohokrát děkuji. Dále pan Van Dálen za EKR. Prosím, Petře. Eh, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Co se nás týče, chtěli bychom se co nejvíc přidržet návrhu komise. Jsme s ním celkem spokojení. Tohle nám komise navrhla. Spravodaj se ubírá směrem, který bychom podpořit nemohli. Myslím si ale, že když ponecháme stranou, nebo když necháme na určité úrovni úroveň nebo kvalitu nafty, tak to bude vhodné řešení. Můžeme s tím souhlasit, podporujeme tuto myšlenku, ale jinak máme problém s tím postojem zpravodaje a souhlasíme s návrhem komise. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže přejdeme na komisi. To je paní Bartram z Generálního ředitelství pro změnu klimatu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji všem poslancům, kteří se vyjádřili. Já myslím, že se blížíme fázi, kdy už jsou zřetelné prvky, kterých bude třeba jednat. Takže já bych se na okamžik zamyslela z našeho pohledu nad tím, v čem spočívá logika našeho návrhu, když dovolíte. Pokud jde o pole působnosti, vždy jsme se domnívali, že když se zaměříme na CO2 jako na hlavní znečišťovatele, bude to v současné době rozumné. Jsou tady určité problémy, technické potíže, to pořád ještě platí, například monitorování NOx a zahrnutí takovýchto znečistujících látek v této době by bez pochyby zkomplikovalo a zdrželo implementaci legislativy. Tím nechceme říct, že sledování dalších znečišťujících látek není důležité. A máme velké pochopení, protože bychom případně do našeho přístupu zahrnuli další látky, další znečišťující látky, když to bude vhodné a když to bude možné. Pokud je o údaje relevantní pro klima v rámci globálních dohod, stále zastáváme názor, že ten globální proces, globální pokrok přes IMO musí být ústředním bodem našich snah a musíme do tohoto procesu investovat natolik, aby to doplnilo probíhající diskuze a aby to poskytlo možnost řádné implementace globálních opatření a globálního režimu. A v tomto smyslu jsme také předložili náš návrh, který má odpovídat probíhajícím diskuzím, přičemž mezi dalšími zeměmi, jako je USA, Japonsko, Kanada, Norsko a několik dalších velkých námořních národů, se dohodli, že projednají operační symetrii a budou se snažit dohodnout a postoupit ku předu v diskuzi. A z tohoto důvodu jsme také vždy navrhovali, že tam do toho návrhu začleníme údaje o efektivitě, o účinnosti, protože když se omezíme pouze na CO2, na sledování úrovní emisí CO2, podkopá to schopnost Evropské unie vést diskuze v IMO, kde se diskuze stále ještě zaměřují na energetickou účinnost jako širší koncepci. Pokud jde o transparentnost eh, údajů na loď, myslíme si, že monitorování, podávání hlášení a ověřování musí být samostatným politickým opatřením – pokud neumožníme přístup, pokud nebudeme informovat podniky, regulátory a spotřebitele, tím, že jim dáme k dispozici řádným způsobem všechny tyto informace, bude to znamenat, že přijdeme o jeden z hlavních motorů naší politiky, což jsou pobídky, abychom co nejvíc využili investice, které jsou efektivní z hlediska účinnosti a které by mohly být k dispozici v tomto sektoru. Pokud jde o omezení nebo tu metodologii sledování, přešli jsme od logiky minimalizace administrativních komplikací pro přepravní sektor tím, že umožníme flexibilitu v příslušné metodologii a minimalizujeme ty náklady. Nebude žádné nové vybavení, ale budeme vycházet ze stávajících postupů. A klíčový je také práh. Jde o to, jestli to má být 5 tisíc anebo 400 tun. A tady je to v podstatě politická volba. My jsme se přimlouvali za těch pět tisíc při různých příležitostech a nadále zastáváme názor, že těch pět tisíc tun se dá obhájit a může to být i z mezinárodního hlediska robustní hladina s tím, že postihneme většinu emisí. A je to rozumná volba i z hlediska administrativních nákladů. Pokud je o kalendář implementace, podle nás není realistické zkrátit tento časový rámec. Ten předpis je třeba ošetřit prostřednictvím prováděcích aktů, musíme vyřídit několik technických ustanovení a proto žádám, abychom byli realisté v tomto ohledu. A poslední věc, velmi krátce, něco k tomu, že bychom později změnili přístup, že bychom účtovali za emise. Já myslím, že když jsme si k tomu brali slovo poprvé, tak jsme říkali, že využití aktů v prováděcí, eh, v přenesené pravomoci a prováděcích aktů musí odpovídat příslušným ustanovením. A akty přenesené pravomoci můžeme použít v oblastech, kdy je potřeba doplnit prvky, které nejsou zásadní v tomto návrhu. A celá řada zúčastněných se domnívá, že když přejdeme na ten druhý systém účtování, mohlo by to být zásadním prvkem. Nicméně tolik z mé strany a děkuji za pozornost. Thank you, Michael. Děkuji, Michal. Děkuji také nejdříve za spolupráci a za příspěvky, ke kterým se chci nyní vyjádřit. Nejdříve výběr Envy zatím ještě nehlasoval, ale uh, tady vypadá, že to dopadne tak, jak jsem předtím říkal. Komise hovoří o tom, že bude modest but realistic. To se stále říká, ale kdybychom měli realistická čísla v automobilovém průmyslu používali v minulých 20 letech, tak bychom měli dnes 20 pětkrát tolik emisí. Takže proto musíme být odváznější. Chci také připomenout, že máme opravdu přísné hranice a přísné limity v oblasti Balckého moře a limity nejsou například ve středomořské oblasti tak přísné a proto my chceme stejné podmínky pro všechny, protože pak se také někteří provozovatelé mohou obrátit na soudní dvůr a to nechceme. My chceme teda postupovat realisticky. O oblasti působnosti můžeme ještě hovořit, ale jak si představujete velký kompromis, když říkáte, e, řeknete vy 4000 2900 a my 400, tak si asi nedovedu představit, že dospějeme ke kompromisu. Kdyby to však bylo reálnější, tak by pak tam eh, kompromis byl možný. Já také děkuji panu Fleckensteinovi za podporu a vy máte také pravdu z hlediska CO2 emisí pro změnu klimatu. A tady se také musí zmínit také oblast zdraví pro lidi, protože tady emise dusí uhlíku, emise síry e, jsou velice zásadní pro zdraví lidí. Možná, že také na to můžete myslet v souvislosti s 98%. Já bych se kvůli dvěma procentům nerozčiloval, kdyby to platilo pro ty ostatní tady paní kolegyni děkuji za podporu a také z hlediska harmonogramu. Ten můžeme klidně zkrátit. Tady jsem vůči tomu otevřený. My jsme to také předložili v našem pozňovacím návrhu. Když s tím budete souhlasit, tak budeme rádi. Takže z hlediska zahrnutí také oxidu círy, to by byla dobrá věc. A také to, že podporujete 400, je dobrá věc ještě jednou chci poděkovat všem. Děkuji. Já chci připomenout, že zítra budeme hlasovat a v Envy se bude hlasovat 30. ledna. A nyní přejdeme k dalšímu bodu a to je otázka cestovních služeb a tady je navrhovatel pan Liberacký, ale bude dnes za něj hovořit pan Fleckenstein. Já budu hovořit polsky, ano, bez problému. Nejdříve Jménem pana Liberaleckého chci poděkovat stínovým zpravodajům za skvělou dosavadní spolupráci. Navrhovatel je přesvědčen, že všechny kompromisy získají také podporu. 259 pozňovacích návrhů bylo předloženo a dospělo se k devíti kompromisním pozňovacím návrhům. Spotřebitelé potřebují ochranu při cestování a to je důvod, proč směrnice o souborných službách pro cesty byla schválena v roce 1990, ale trh se o cestovního ruchu se od té doby velice změnil. Spotřebitelé často hledají eh, ochranu a často ji také nenalezají v případě případné situaci. A právě proto je třeba aktualizovat eh, legislativu, protože v současné době se prodávají takové cestovní služby, které v minulosti neexistovaly. To znamená, že cílem navrhovatele je, jsou následující. První je to, že nová směrnice má zabezpečit, aby spotřebitelé měli, požívali vyšší ochranu, jestliže si kupují kombinované cestovní služby. A za druhé je nutné vytvořit rovné podmínky mezi provozovateli, kteří prodávají balíčky a také snížit náklady pro hospodářské subjekty. Pokud se týče oblasti působnosti, pak navrhovatel doporučuje, abychom zachovali návrh komise s určitými malými úpravami. E, navrhovatel tak také navrhuje, aby klik byl sem doplněn a aby také se souborné služby a o, samostatné služby do toho zahrnily. Stínoví zpravodajové se shodli na cílené harmonizaci, což umožní určitou subsidiaritu na úrovni členských států. Také lze argumentovat, že oblast působnosti směrnice není dostatečně e, široká, protože e, souhrné služby již se tolik nenabízejí, cestovní ruch se změnil a také se změnil postoj k tomuto trhu. Například nezávislé smlouvy, vztahující se na jednotlivé cestovní služby jsou vyjmuté ze směrnice. Jde o to, že v některých případech utrpěli spotřebitelé újmu, jestliže prodávali samostatné cestovní služby zprostředkovatelé. A proto náš navrhovatel navrhuje, aby ti spotřebovatelé, kteří prodávají samostatné cestovní služby, také spadali pod tuto směrnici, pod její minimální požadavky. na trhu se stále více prodávají samostatné cestovní služby třetími stranami a také turisté více cestují nezávisle. Takže závěr je ten, že navrhovatel je přesvědčen o tom, že přestože máme těsný harmonogram, tak přesto doufám, že doufá, že dospějeme k kompromisnímu návrhu v zájmu evropských spotřebitelů. To je stanovisko pana Liberackého, který pře- přečetl pan Fleckenstein. A musím říci, že vaše polština se také skvěle zlepšila. Já jsem tomu dokonce také sám rozuměl. A nyní pan Digande za EPP. Sí, gracias, señor presidente. Yo no lo he entendido. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, velice dobře jsem před, eh, pochopil tlumočení, ale nerozuměl jsem moc zase té zprávy přednesené. Pane předsedo, bohužel, Toto je velice důležitá záležitost a domnívám se, že pro všechny. Já rád bych zapakoval, že pro takovou zemi, jako je ta moje, která má jako zásadní průmyslové odvětví turismus, představuje toto odvětví, tedy kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. Proto mě trochu překvapuje ten spěch, eh, se kterým se na tom pracuje s výmluvou na to, že budou prostě volby a to eh, vlastně také není vhodné pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů. My jsme samozřejmě už se snažili vyjednávat s panem Liberackem, ale já bych rád věřil tomu, že je to stále ještě momné, možné, že to můžeme ještě realizovat abychom si navzájem naslouchali. Eh, samozřejmě řada předložených věcí je velice rozumná, ale nakonec je třeba pracovat eh, efektivně. A je třeba využít tedy času, který ještě máme. Nemusíme snad zítra hned o tom hlasovat. Já bych se chtěl omluvit, pakliže někdo se bude cítit Eh, nějak jaksi dotčeny tím, že jsme stále chtěli vést dialog ale my jsme měli velice receptivní postoj eh, v řadě otázek a pan zpravodaj taky byl otevřený, ale jasné je, že tato směrnice mm, musí být přepracována, protože zeměněny, ke kterým došlo, eh, privatizování třeba určitých částí dopravy. Znamená, že tento stávající předpis je obsoletní, starý a rozhodně nemůže tento model eh, být aplikován dnes. Je třeba zmodernizovat především záruky pro spotřebitele aby skutečně, a proto je třeba pracovat na modernějších modelech, ale také modelech, které budou skýtat daleko větší legální záruky a ne, aby se to přenechávalo libovůli cestovních kanceláří. A když jsem řekl toto, rád bych ještě dodal, že nezávisle na té rychlosti tedy, Eh, jsme dospěli ke kompromisům a doufám, že pan Liberacký je zahrne, ale bude lichtit ještě o nich hovořit, tak samozřejmě jsme otevření. Mm, nakonec jsme se tady dohodli, ale v každém případě podle našeho soudu zaručují jeho pozměňovací návrhy zlepšení práv cestujících, ochranu spotřebitelů, možnost nákupu po internetu a e, to by výrazně zmodernizovalo tu směrnici z 90. let. Nelze fungovat se starými modely, máme tu naprosto nové zvyky a je třeba přizpůsobit se aktuální situaci. Jeden z nejdůležitějších e, pozměňovacích návrhů bylo, že jsme se dohodli o tématech, e, která tady nebudu detailně probírat, protože jsme to probrali s navrhovatelem, ale rád bych jen jmenoval. A sice působnost směrnice, to je důležité. Úroveň harmonizace, která umožní členským státům adoptovat přísné normy. Definice turistických balíčků a definice eh, asistovaných služeb eh, při cestě. A je třeba také hovořit o odpovědnosti při realizování a při pořádání zájezdu. Je tedy důležité, aby se také objevil solidární přístup v této oblasti, protože tento soubor nových služeb neumožňuje, aby někdo udělal, uzavřel smlouvu, ale potom nenesl odpovědnost za to, na co smlouvu uzavře, protože tady bychom měli spoustu protestů. Proto je třeba uvědomit si, že spotřebitel eh, může reklamovat Eh, nebylo, nebyly dodrženy podmínky smlouvy. Takže, pane navrhovateli, my se bez pochyby domníváme, eh, že tak, jak jsou formulovány pozměňovací návrhy, pakliže tedy pan zpravodaj bude tak laskav a přečte si je, eh, měli bychom velkou radost, protože jsme si vyslechli také i my z jeho strany velice rozumné věci, takže modifikovat také ty formy, aby se zahrnul více prodej zájezdů po internetu. Eh, jinak jsme mm, spokojeni s výsledkem. No, nechci protestovat, to by bylo nevhodné, ale já si prostě stěžuji na ten spěch, protože stínoví zpravodajové neměli dostatek času a bude omezena jejich práce. A proto já se domnívám, že toto téma by si vyžadovalo daleko větší pozornost nás všech a proto my litujeme toho, že nakonec e, určité politické síly, které měly dobrou motivaci a chtěly být rozumné, možná zůstaly mimo e, tyto dohody. E, já mohu říci, že my se pokusíme, že tedy my to schválíme, tento předpis, souhlasíme s tou substanční podstatnou částí, aby tyto kompromisní návrhy byly průchodné, ale bude-li to možné, prosím pěkně, ještě více naslouchat stínovým zpravodajům. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní Meissner. Děkuji vám. Také děkuji zpravodaji Celkově mohu říci, že souhlasíme s návrhem pana Liberackého. Podívám-li se nejdříve na oblast působnosti, pokud se podívám na ty clicks rules na internetu, tak my se domníváme, že se na to máme dívat jako na souborné služby. Click through eh, také vyžaduje, abychom tam měli uvedené jednotlivé údaje a aby tyto údaje přešly z jedné strany stránky na druhou. Potom bychom s tím také souhlasovali. Pokud se týče eh, cest s asistovanou přípravou, tak to je poněkud vágní. Jestliže například na stránce aerolinek je link na nájem aut, tak to si myslíme, že je trošku přehnané, aby za to potom zodpovídali letecké společnosti. A pokud se týče samostatných cestovních služeb, tak to je nová služba. A co to vlastně je? Je to jenom lístek na vlak nebo přenocování v hotelu? A tyto samostatné cestovní služby jsou vyňaty z směrnice pro ochranu spotřebitelů, ale já se domnívám, že to nespadá do směrnice pro souborné služby. Já se domnívám, že tady je to na nesprávné místě. A pokud se týče cílené harmonizace, tak tady ALDE podporuje kompromis, že členské státy také mohou být více a pracovat ve prospěch spotřebitelů, než jak to předpokládá směrnice, a členské státy také musí získat určitou flexibilitu. A pokud se týče zvýšení cen, tak tady je správné říci, že jestliže je navýšení cen možné, pak by to nemělo přesáhnout 5%, pak mají mít také spotřebitelé možnost odstoupit od smlouvy, protože někdo, kdo si to nejdříve rezervoval, pak při vyšším, vyšším navýšení ceny to ani nebude moci zaplatit. Děkuji a nyní paní Lichtenberger. Děkuji mnohokrát. Souhlasím s tím, že je naléhavě nutné um, novelizovat tento předpis, protože došlo k enormně změněné situaci i v chování spotřebitelů. Lidé jsou dnes daleko flexibilnější při rezervovaci po internetu a mohou si sami složit svou cestou, už nejsou odkázáni na to, aby řekli nějaké nabídce ano či ne, ale z toho samozřejmě vyplývá i odpovědnost, změněnou odpovědnost v celém tom řetězci odpovědnosti. To je to rozhodující a na to se dobře zareagovalo a zpravodaj ve svých kompromise zohlednil podstatné záležitosti, takže my se všemi souhlasíme. Pro mě je nesmírně důležité, aby se nám skutečně podařilo přizpůsobit se modernímu způsobu rezervací. Dnes máme prostě nabídky buď hotelu nebo cestování vlakem, zájezdy vlakem, které se potom spojují nebo propojují s přenocováním v hotelu nebo s různými výlety. Jedná se tedy o to, aby se tyto nové jevy zahrnuly do ochrany spotřebitele, protože to je v současné době převážná část všeho. Eh, rezervace nějakých eh, fixních paušálních zájezdů bude stále se snižovat. A v návrhu komise se ukázalo, že je nezbytné eh, dojít k určitým vyjasněním, protože urči, známe určité případy v procesech, které vedly spotřebitelé, protože ta interpretace byla různá, právě protože v podmínkách zařizování zájezdu nebyly smlouvy dostatečně jasné. Proto je třeba tady dospět k určité modifikaci. Domnívám se, a to je nesmírně důležité, především týká-li se to jednostraného zvýšení ceny či snížení kvality, ke který může dojít. Samozřejmě nikdo se nebude stěžovat, když hotely eh, budou upgradeované, protože třeba ten dotyčný hotel není k dispozici, co se týče kvality. Ale samozřejmě problémem je, eh, zarezervuji-li si cestu a tam například jsem si zarezervoval tříhvězdičkový hotel a nakonec se dostanu do hotelu, kde je sprcha na chodbě, a nemám ani žádnou možnost prostě zavřít si pokoj. E, to se všechno ukázalo v procesech, které se vedly ze strany spotřebitelů, protože proto tedy i tady došlo k vyjasnění. A důležité je také na základě zkušeností, která prošla sdělovacími prostředky, že potřebujeme také úpravy v případě úpačku e, aby i tady e, povinně existovaly možnosti, aby ti, cestující, kterých se to týká, se mohli rozumně také vrátit, aby tady skutečně byla rozumná úprava. Rozhodující je také, co uděláme s tím standalone. Budou-li propojeny nebo nebudou propojeny, nebo když to propojení nebude zcela zjevné, aby to bylo dostatečně dobře definováno, aby mohl spotřebitel na to reagovat. A také je rozhodující, že spotřebitelé musí být informováni o tom, že pakliže dojde k nějakým změnám z jejich strany v rezervaci, takže se může měnit také úroveň ochrany. To jsou všechno záležitosti, které lze dnes dělat poměrně jednoduše elektronicky. Dříve to bylo obtížnější, ale to je teď všechno schudné a proto je třeba na to reagovat, abychom spotřebiteli mohli poskytnou příslušnou ochranu. Domnívám se, že tady se daří mm, určitá modernizace. Také si myslím, že by bylo docela zajímavé, kdybychom o tom tématu diskutovali poněkud hlouběji. Tady souhlasím s mým španělským kolegou, ale teď prostě se blížíme k závěru našeho volebního období a jsem ráda, že vůbec o tom návrhu diskutujeme, jinak by se to bývalo posunulo ještě o další sezónu, než by tady byly ty rozhodující změny, protože jedna věc tomu ještě přistupuje právě tak, jako kolega de Grandes pocházím i já z regionu, který je využíván velice turist, silně turisticky. A pakliže pořadatele zájezdu eh, nemají své sídlo eh, v tom dotyčném regionu a nabízejí třeba špatné aranžma po případě eh, pakliže se zde zanedbává ochrana zákazníka pak, a to je náš problém, se to vždycky odnese ta cílová země, protože lidé jsou tam, nejsou doma a mají potíže tam, v té cílové zemi. A to je konec konců také problém imidže té, které navštívené země, pakliže dojde tedy k aranžmá, která nejsou dodržená a podobně. Je tedy třeba za prvé Eh, osvětlit také branži turistiky, že tady musí platit jasná pravidla, že je třeba vyloučit nekalou soutěž či alespoň snížit. A za druhé třeba podívat se také na to, že pochopitelně konec konců to zůstane, to ulpívá na té cílené zemi, když si prostě rezervu někde v zemi původu, ale e, vinu ponese, co já vím, německý, anglický nebo rakouský region, tak přesto já budu spojovat eh, svůj negativní zážitek ze zemí, do níž jsem jel, nikoliv do, eh, se zemí, kde jsem si to koupil. A to je velice důležité pro země, kde hraje turistika velkou roli. A proto musí tyto země a tyto regiony mít zájem na tom, aby se tady zvýšila ochrana spotřebitele. A za druhé, ve zostřujícím se světě práce je dovolená a jeho kvalita výsostného významu pro všechny lidi. To jsou věci, na které lidé spoří, na které se těší a proto mají také právo na to, aby byli chráněni v právech spotřebitele tak, aby to celé se realizovalo skutečně tak, jak je to popsáno v nabídce. Myslím si, že je to v pořádku tak, jak to teď máme. Eh, myslím si, že i prohloubenější debatu bychom bývali uvítali, protože někteří z nás jsou také, protože jsme právě výbor pro turistiku, ale tak, jak to stojí v kompromisních návrzích, je to přece jenom kroku předu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji. Já myslím, že od začátku, samozřejmě uznávám, že my nejsme příslušný výbor, příslušný výbor je IMKO. Takže náš časový plán se musí podřídit jim. Nicméně rozhodně u tohoto stanoviska jsme v zásadě tuto aktualizaci podpořili, protože nic už jsme od roku 90 neměli. A v Británii a i v dalších členských státech máme velice inovativní a pokročilý sektor cestovního ruchu na světě. Je to jeden z největších trhů a máme také regulátory, my i ostatní kolegové v dalších členských státech. Mají tam takové služby, které se týkají i spotřebitele. Takže já myslím, že tady máme určité obavy. A my sami jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů. Máme obavy v souvislosti s definicemi některých těch věcí a také s polem působnosti. A kromě toho, to, že tak pospícháme, a tady nekritizuji zpravodaje, Měli jsme dvě schůzky, obě byly na poslední chvíli, takže já myslím, že většina poslanců na ně nemohla přijít. A víme, stejně jako vy, že neočekáváme, že poradci z politických frakcí nebo asistenti na sebe ponesou to hlavní břemeno a budou na schůzích mluvit za nás, protože to je naše odpovědnost, co by politiků. Samozřejmě oni znají naše názory ale na schůzkách stínových zpravodajů můžeme právě my s kolegy z různých frakcí a s dalšími europoslanci vyjednávat. Vyjednávat o tom, jak bychom měli postupovat. Takže já myslím, že tento uspěchaný časový plán komise, která také neodpověděla na otázky, které jsem jim já položila, když jsem byla na slyšení ve výboru IMKO, protože ve výboru IMKO už bylo slyšení z hlediska toho, nakolik je to komplexní, když se něco rezervujete na internetu. Já myslím, že ty otázky nebyly zodpovězeny. Já nechci podpořit špatnou legislativu. Ráda se na to podívám, rádi se podíváme na to, jak to nějakým solidním způsobem upravit, ale mám tři nebo čtyři věci, o kterých chci mluvit. Třeba pokud je o toho takzvaného standalone, samostatných cestovních služeb. Tady máme legislativu, máme také subsidiaritu, máme otázky subsidiarity, Snažíme se to harmonizovat, snažíme se to propojit, to chce komise, ale my to také nepodporujeme. A pokud jde o služby click-through, pokud jste zákazníkem, má vám to věci usnadnit. Ale podle nás zákazník nebude vědět, co se vlastně děje, protože si například rezervuje letenku, pak se proklikne na hotel, který vůbec nesouvisí s leteckou společností a pak se proklikne na transfer nebo půjčovnu aut nebo cokoliv dalšího a pak se něco v tom řetězci stane a oni nebudou vědět, na koho se obrátit. Budou se obracet na leteckou společnost, protože u té začínali. A pane předsedo, musíme si ujasnit, jak to má vlastně fungovat. Kromě toho, co se týče odpovědnosti, domníváme se, že je to otázka subsidiarity, takže máme na to dost vyhraněný názor. A já myslím, že ostatní poslanci některé ty věci už zmínili. A já rozhodně vím, že dnes odpoledne toho máme na Krablom hodně, procházíme to hodně rychle, nicméně já si myslím, že v současné chvíli to není uspokojivé. Je to rozkouskované, roztříštěné, některé věci nejsou vyjasněné a komise se to prostě snaží protlačit. A já myslím, že pokud se to prosadí, tak to bude na úkor spotřebitele, protože spotřebitel nebude vědět, co na něj přišlo. A já myslím, že u celé řady těch věcí, třeba 261, my nejsme amatéři, my ty věci známe. A já myslím, že většina z nás říká, že pořád ještě nevíme, jak to má vlastně fungovat. To je naše stanovisko. Jak jsem říkala, my nekritizujeme zpravodaje, ten se snaží ze všech sil. Rozhodně nesouhlasíme s některými z kompromisů, které předložil, ale některé podpořit můžeme. Ale to jsou klíčové věci. Myslíme si, že nejsou dořešené a myslíme si, že nemáme informace a komise taky vlastně ty informace asi nemá, neví, jak to má fungovat, aby se to zlepšilo z hlediska spotřebitele. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych jen řekl, že my samozřejmě vydáváme stanovisko, my nejsme příslušný výbor. My se řídíme časovým plánem, který si stanoví výbor IMCO. Ale, abych byl vůči ním spravedlivý, myslím si, že toto je jeden z případů, kdy komise velice pozdě předložila parlamentu legislativu, o kterou žádáme už nějakou dobu. Alespoň žádáme o revizi toho balíčku směrnice o cestování. Už nějakou dobu o to žádáme. Toto není izolovaný případ, známe to z našeho vlastního výboru, kdy se Některé věci dostávají na pořádné až hodně pozdě a pak to působí časové problémy. Nyní pan Mafiak z Generálního ředitelství pro spravedlnost nám může říct, proč to tak je. Proč se to dostává parlamentu tak pozdě? Ano, děkuji, pane předsedo. Já se samozřejmě nemohu vyjádřit k těm jednotlivým kompromisům, protože jsem je neviděl. Pokud je o časový plán, samozřejmě asi víte, že toto je poměrně komplexní věc. Názory se liší. Různí aktéři vyjádřili různá stanoviska a my jsme měli velice dlouhou a místy intenzivní konzultaci a měli jsme v úmyslu zpracovat vyvážený návrh, na základě těch jednotlivých příspěvků, které jsme obdrželi v rámci konzultace. A já jsem velice vděčný za podporu na straně většiny řečníků, za podporu práce komise. Já si myslím, že toto je proveditelný, dobrý a vyvážený návrh, který zohledňuje postoje jednotlivých zúčastněných stran, spotřebitelů na jedné straně, tohoto sektoru na straně druhé a jednotlivých aktérů v tomto sektoru. Takže já si myslím, že tím se alespoň trošku vysvětluje, proč je ten časový plán takový. Jak už jsem říkal, k těm kompromisním návrhům se vyjádřit nemohu, ale z pohledu komise je také důležité zohlednit ten dvojí cíl tohoto návrhu, což je na jedné straně zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele v této oblasti a na druhé straně odstranění překážek v přeshraničním obchodu, což samozřejmě vyžaduje určitý stupeň harmonizace, protože jinak hospodářské subjekty budou mít problémy s obchodováním přes hranice. Čistě kvůli informačním požadavkům, protože každý členský stát má jiné požadavky na informace a proto je opravdu těžké nabízet produkty přes hranice. Děkuji. Děkuji. Já předpokládám, že pan Fleckenstein za pana Liberackého možná bude chtít něco dodat? Ne, ale já panu Liberackému sdělím to, co jste řekli vy. Pane de Grandesi, my si jako poslanci to přece necháváme líbit, že e, jsou nám vnucovány takovéto krátké lhuty a je celá řada případů, které ukazují, že už si to v budoucnosti nebudeme smět nechat líbit. Děkuji. Hlasovat se bude zítra u nás a 11. února v IMKU a pravděpodobně se bude tato zpráva projednávat v březnu 14.3. na plenárce. A nyní pan Groš. Děkuji, pane předsedo. I tady máme, je na nás vykonáván jistý časový tlak a proto chci poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci. V současné situaci neexistuje ideální řešení a právě proto se předkládají různé návrhy. A my máme takovou představu o řešení problému. A to spočívá v tom, že někde mezi tím, co navrhuje komise, kolegové z Envy a námi. A sice to vypadá následovně. Komise navrhuje, aby současná metoda stop the clock, tedy pozastavení, se aplikovalo i v budoucnosti a potom by se vytvářela, postupovalo se metodou vzdušného prostoru. A to vede k tomu, že se předložily dva extrémní návrhy. Někteří chtěli pozastavení až do roku 2020 a potom byli někteří kolegové, eh, chtěli někteří kolegové, aby byl celý systém pozastaven, než se dospěje k novým výsledkům na globální úrovni a někteří kolegové zase požadovali eh, co nejdříve zahájit přístup vzdušného prostoru. Envy eh, pot potom navrhlo, aby do roku 2014 bylo pozastavení a potom vzdušný prostor do 2016 a potom by nastal hlavní program a to je obchodování s povolenkami. A celý kompromis nebyl snadnou věcí a já nyní opravdu se domnívám, že to má být kompromis, který bude jak kompromisní, tak bude zachovávat určitý tlak. Zachovávat tlak znamená, že tento návrh, který děláme s ALDE a s E, že to bude návrh, tak, abychom zachovali přístup dva, pozastavení do roku 2016 a na základě výsledků bychom po roce 2016, jestliže budeme mít konkrétní návrhy, eh, pak to bude pozastaveno a eh, výhody tohoto návrhu budou spočívat v tom, že buď budeme mít jasné evropské řešení, a nebo, což by bylo ještě lepší, e, mezinárodní řešení, což by byla daleko lepší věc tak aby opravdu v roce 2016 na úrovni ICAO se něco odehrálo. A pokud se týče periferních oblastí, tady někteří kolegové také předložili různé návrhy. Já jsem se je snažil zohlednit do té míry, že nechceme mít tolik evropských příspěvků, jestliže e, letíte z Paříže do Bruselu, tak se nezohledňuje celá trasa, ale potom také ve druhé fázi musí být z zahlněn let, evropský vzdušný prostor a příloha nyní obsahuje doložku, že tyto eh, lety do třetích zemích zatím jsou plně vyňaty. To je kompromisní návrh. Já děkuji všem, kteří na něm spolupracovali a také doufám, že některé návrhy budeme moci ještě naředit, tak abychom my jako dopravní výbor mohli vyslat pozitivní signál k, si, eh, k výboru Envy. Děkuji, pan Alchadrávi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodajům za usilovnou práci a za ten kompromis, který máme před sebou. Samozřejmě na toto věc je celá řada různých názorů. My víme, že Kolegové z výboru pro životní prostředí mají radikálnější postoj. Podle mě jsou důležité dvě věci. Především víme, že je tady vysoká ambice zajistit dohodu ICAO. A na základě této dohody budeme mít globální dohodu, která bude, dejme tomu, do roku 2020 implementovaná. To je důležité mít na paměti. A já myslím, že musíme těm jednáním dát co největší šanci na úspěch. Je to v našem zájmu. Potřebujeme systém, podle kterého náš letecký sektor bude létat efektivně a s co nejnižší úrovní emisí CO2. A to se nejlépe dělá na základě mezinárodního přístupu. A proto si myslím, že je také dobré zaujmout tento postoj, pokračovat v tom dokud nebudeme vědět, jaký je výsledek těch jednání. Za druhé, musíme dál vyvíjet tlak na zúčastněné strany a na vyjednavače. Oni vědí, že jsme na jejich straně a pokud nakonec nebude žádná dohoda, tak zavedeme nějaký svůj vlastní systém. Takže ten návrh, který teď máme před sebou, je začít s tím vzdušným prostorem aby všechny lety, které probíhají přes evropský vzdušný prostor, mezi evropskými letišti nebo mezi jinými letišti, což je o krok dál, než by někteří lidé chtěli. A rozhodně by to pomohlo udržet ten tlak. Samozřejmě musíme povolit výjimky pro nejzálnější regiony. To už v tom návrhu je a já myslím, že ten kompromisní návrh je slušný. Rozhodně se tady držíme určitých principů, které prosazujeme, takže naše skupina to podpoří. Někteří kolegové by možná dali přednost zelenějšímu přístupu, ale já myslím, že celkově můžeme váš návrh podpořit v současné podobě. Děkuji, pane Groši. Mnohokrát děkuji. Paní Majster? Děkuji mnohokrát, děkuji vám také za to, eh, že pan Groš se chopil tohoto tématu svým osvědčeným způsobem, takže můžeme říci, že všechny národy se vždycky setkávají na konferenských o ochraně životního prostředí, dojde k pěkným závěrům, ale škoda je, že ještě nedošlo k žádnému návrhu, jak lze vyřešit tento problém globálně, jak k němu přistupovat globálně IKEA se příliš nepohnulo, je tady, ale je tady prostě určitý harmonogram, který navrhl a řekl, že do roku 2016 chtějí nějaký návrh zpracovat. My si nejsme zcela jistí tím, že to bude fungovat, ale očekáváme, že takový návrh předložen bude. E, vypadá to slibně a proto tady musíme vyčkat. Proto já bych podpořila návrh pana Groše, proto protože nás nevydává v šanc tomu nebezpečí, že Evropa se snaží do něčeho vehementně šlapat, kde ostatní svět by se nepřidal. A to by se minulo cílem. Já si myslím, že bychom měli dát mezinárodnímu společenství šanci navrhnout něco rozumného, ale zároveň bychom měli ukázat, že když z toho nic nebude, budeme klidně spokojeni. My chceme, aby se v tom pokračovalo to znamená, že tento model je dobrou variantou, protože tady zůstane udržet, udržen ten potenciál tlakový. Někteří říkají, že bude stopokol do roku 2020 nebo minimálně 2017. Když přijde nějaký návrh v roce 2016, musíme se taky být schopni na to připravit, ale to, co pan Groš navrhl, je z našeho pohledu dobrý pohled. Ms. Paní Lichtenbergerová. Äh, Děkuji mnohokrát. Já nemohu souhlasit s tímto návrhem z jednoho pouhého důvodu. A sice minule, když e, se tady domluvil doktor Klok, e, že tady bude prostě jenom tato lhůta a nic jiného a pak bude muset mezinárodní společenství reagovat Zatímco teď vy jste totéž eh, vlastně zapracoval, ale zase s možností prodloužení. To znamená, eh, stačí jenom, když se opřeme, nebudeme nic dělat a Evropa bude krok po kroku vždycky prodlužovat lhůty. To znamená, že bychom vyslali špatný signál. Evropa by tady vyslala signál, že jakmile prostě se vyskytne protivítr na mezinárodní úrovni, takže Evropa poslušně sklopí uši a bude sledovat. A to my považujeme za nesprávné. Já si myslím, že když se na to podíváme, tak ten návrh byl oslaben. Ehm, myslím si, že by bývalo bylo mnohem lepší ehm, vyvinout nějaké standardní řešení, kde by to nepřešlo do systému EDS, ale to je úplně jiný příběh. Myslím si, že tady děláme něco nesprávně, nebo vy tady děláte něco nesprávně, protože demotivujete všechny ty, kteří by byli partnery na světě. A všude jsou lidé, kteří říkají ano, Musíme něco dělat proti emisím v letecké dopravě, stejně tak, jako k tomu dochází v silniční dopravě, jako je tomu v průmyslu a obdobně. Eh, tyto partneři, tyto partnery teď vlastně odmítáme, protože když ty uvidí, že Evropa stejně bude nadále a nadále prodlužovat jak při jakémkoliv protivětru. No já jsem přesvědčena, že když tady navrhujete tak jak to je, tak příště se zase řekne, no bohužel svět se ještě nepohnul, takže zase ustoupíme a to je nesprávné a to považuji za nesprávný postoj a domnívám se, že by bylo nezbytné také ukázat, že to bude mít důsledky a co se týče lhuty, jít nad rámec lhůty Envy považuji za nesprávné. My tady nejsme jediní obhájci zájmu průmyslu, my musíme hledět i na jiné e, faktory. Musíme se dívat, co způsobuje znečištění životního prostředí a můžeme také navrhovat možnosti. A ETS bylo jednou z těchto možností že například Spojené státy nebo Indie či Čína či Jižní Amerika, že okamžitě nebudou souhlasit tyto země, to jsme předem věděli. Já nesouhlasím s tím, abychom vyslali signál, že stačí trošku proti větru a Evropa prodlouží lhuty. Myslím si, že musíme pohlížet na všechny strany, musíme se také podívat, co se děje v dopravním sektoru a co to znamená ochrana životního prostředí natrvalo v tomto sektoru. Musíme to brát na vědomí, musíme to zohledňovat a musíme to alespoň zrovna tak dát jako základ našeho jednání jako dlouhodobé zájmy v dopravě. Čili my nebudeme souhlasit s tímto kompromisem. Paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkujeme Matiu Grošovi. Neměl to jednoduché, když se to snažil nějakým způsobem udržet pohromadě, já myslím, že je tam celá řada součástí v těch kompromisních návrhů, znamená kompromisní eh, konstruktivní schůzku minulý týden, které můžeme podpořit. Ale problém je ten, že celá ta věc je jeden kompromisní návrh, takže jsou určité části, se kterými máme problém. To je první věc, kterou bych k tomu chtěla říct. Já myslím, že v kostce to opravdu ukazuje, že když zaujmete jednostranný přístup, takhle to dopadá. Takže já myslím, že, jak už jsem říkala předtím, když jde o posunování met, v podstatě nevíme, co čekat od komise. V každém případě Máme další pozměňovací návrhy, já jsem nějaké předložila a v podstatě se to tím dá všechno shrnout. A totiž tak, že vzhledem k tomu, že nemáme důkladné posouzení dopadů navrhovaného modelu Evropského regionálního vzdušného prostoru, když nebudeme dodržovat usnesení, které bylo přijato 4. října 2012 na, na, na valné hromadě EKEO, a protože nebude možné získat souhlas ostatních zemí, tak uplatňování těchto opatření a očekávaný dopad na mezinárodní obchod Evropské unie, kdyby se zavedla nějaká opatření ve vztahu k třetím zemím a také to, že nemáme rovné podmínky pro lety uvnitř EU, tak uplatňování této směrnice o letectví by se mělo až na další pozastavit. Tak na tom jsme. Plně souhlasíme s tím, že ten přístup pozastavení se vztahuje na lety uvnitř Evropské unie a je tady problém, protože je to protikonkurenční. Máme malé letecké společnosti, podporujeme regionální letecké společnosti a řada těch malých společností do toho byla zatažena. Mají do toho dál patřit až do roku 2016 alespoň. Oni to nechtěli, nežádali o to a to původní nařízení neuvádělo, že jde jenom o lety uvnitř EU. Jde jenom o to, že komise se toho snaží nějakým způsobem dostat ven. A znamená to, že je to opravdu obtížná pozice, protože rozhodně by to nemělo dopadnout tak, že to celé pozastavíme a vrátíme se k tomu, co bylo v tom původním nařízení. To je celkem jasné. Já nevím, co rozhodne výbor pro životní prostředí, ten prostě rozhodne tak, jak rozhodne, ale já myslím, že když bychom přešli k tomu modelu vzdušného prostoru, my jsme neměli posouzení dopadu. A já nevím, s kým to konzultovala komise, ale já jsem už mluvila s řadou lidí. A ten přechod od toho, co bylo v původním nařízení, lety z Evropy a do Evropy, k tomuto modelu vzdušného prostoru, já nevím, já jsem se ještě nesetkala s nikým a opravdu jsem vás s celou řadou různých zástupců tohoto sektoru. Nikdo si nemyslí, že je to dobrý nápad, protože my netušíme, jaký to bude mít dopad, jaké budou náklady. Bude to nákladnější, bude se to přenášet na spotřebitele, když použijeme ten model vzdušného prostoru, anebo to bude stejné. Takže na tyto otázky jsme zatím nedostali odpověď, protože komise chce zoufale něco prosadit, a chce, aby jí parlament pomohl z té louže, do které se sama dostala. Takže tak na tom jsme teď, jak už jsem říkala, řada z těch věcí, které Mati udělal, můžeme podpořit, ale v zásadě bychom chtěli, aby se všechno zastavilo a v roce 2016 jsme se k tomu vrátili v ICAO. My nejsme proti globální dohodě, nejsme proti globálnímu trhu, pokud si budou myslet, že to je nejlepší postup, ale rozhodně jsme na tom teď tak, pane předsedo, že jsme jako mezi dvěma mlínskými kameny. Ale uvidíme, já nevím, Matiu, jestli se na ten kompromis ještě můžeme znovu podívat, jestli z toho některé věci můžeme vypustit, protože spousta z těch věcí je v pohodě, ale pořád s tím ještě máme pár problémů. A to uh, posouzení dopadu jenom v příloze, ale já chci, aby to bylo víc než příloha, aby se víc zdůraznila otázka dopadu na vzdušný prostor. Já chci něco v nějakém konkrétním článku, já chci něco mnohem důraznějšího. abychom se mohli rozhodnout, jestli můžeme postoupit dál. To je asi vše za naši frakci, pane předsedo. A chci poděkovat Matějovi, protože on se opravdu snažil něco z toho vydolovat. A já čekám se zatajeným dechem, jak nám na to reaguje komise. Pan, pan Bok? Já vielen Děkuji, pane předsedo. Já jsem si představoval transparentní mezinárodní řešení na základě návrhu ICAO. Implementace měla být v roce 2020 a proto jsem si říkal, že pozastavení by mělo být do 2020. Ale práce pana Groše je skvělá a proto podpořím jeho kompromis. Děkuji vám. Děkuji. A já chci také říci, že není normální e, rozdělovat kompromisní návrhy. Jestliže někdo má ten názor, že by se něco mělo diferencovat, pak nám to má dát vědět, co možná nejdříve. nyní za komisi paní Bátrot. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem poslancům, kteří se vyjádřili. Děkuji především panu Grošovi zpravodaji za eh, jeho přístup, který byl velice konstruktivní. Komise si nadále trvá na svém. My jsme toho názoru a myslíme si, že evropský, tedy přístup evropského vzdušného prostoru vyjadřuje naše postoje a také v to, jak v rámci ICAO a také před dalším zasedáním ICAO, kdy velké letecké společnosti řekly, že dávají přednosti přístupu vzduch na základě vzdušného prostoru na místo na základě tržních opatření také bylo řečeno, že to technicky nebude možné. A my jsme se snažili udělat nemožné možným. A my víme, že toto bude implementováno v rámci Evropy eh, a bude to mít minimální dopady na příslušné provozovatele a na správní náklady. Také již v tomto ohledu pracuje Eurocontrol. Takže přístup evropského vzdušného prostoru vede k tomu, že přizpůsobíme naši legislativu prioritám ostatních. Také se prováděly různé analýzy hodnocení dopadů, také jsme provedli naše hodnocení dopadu a analyzovali jsme přístup vzdušného prostoru. A jestliže budete chtít, pak budu také, také ráda některé stránky z této analýzy ocetuji. Náš e, návrh podle našeho názoru je technicky i politicky správný, ovšem také si uvědomujeme, že někteří chtějí umožnit ještě další dialog, jde o to, abychom minimalizovali riziko provokací, ale my jsme přesvědčeni, že tento návrh obsahuje přidanou hodnotu a myslíme si, že přístup vzdušného prostoru je správný. Je jasné, že musíme také revidovat naši eh, legislativu a to je otázka politického rozhodnutí. Je důležité zachovat propojení mezi procesem ICAO a mezi tím, co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 prozatímně snižujeme naše ambice v oblasti emisí. Ale já chci zdůraznit, že komise podporuje globální proces a chceme také zabezpečit, aby v roce 2016 jsme dospěli k výsledku tak, abychom mohli propojit a harmonizovat naši eh, legislativu s globálním systémem. My jsme zatím neviděli kompromisní návrhy, proto se nemůžeme vyjádřit k detailním záležitostem, ale rádi budeme diskutovat se všemi partnery v rámci trialogu, který se nyní blíží. Děkuji a nyní pan Groš na závěr. Děkuji vám, děkuji všem kolegům příspěvky ukázaly, že někteří se domnívají, že jsme nešli dostatečně daleko, ostatní se domnívají, že jdeme příliš daleko a právě proto musíme dospět ke schůdnému kompromisu. V kompromisu také up uplatňujeme princip earmarkingu, tedy účelového označování. A to souvisí s tím, že nechceme si vyslechnout námitku, že si pouze plníme kapsy. A to je první poznámka. A potom druhá poznámka ze strany paní kolegyně Foster, která hovořila o hodnocení dopadů. A to není pouze součástí přílohy, ale je to tak také v článku 27.8. Tam je to přesně uvedeno, že všechny návrhy budou doprovázeny hodnocením dopadů. Takže hodnocení dopadů není pouze součástí přílohy, ale již také součástí článku. To je to, jak jsme si to také my představovali. Já doufám, že zítra uděláme další krok vpřed, protože my musíme také se poradit s výborem pro životní prostředí, protože společně budeme sedět na trialogu společně s radou a komisí. Děkuji vám. Chci připomenout, že zítra se bude ve výboru hlasovat a v Envy se bude hlasovat 30. ledna. A potom máme další zprávu, ale pan zpravodaj tady není a možná, že pan Groš zaskočí za pana Marinesku. A nyní nás pan, Mari, pan Groš seznámí s názorem pana Marinesku na SES+. Plus. Já to teď také nepřečtu rumunsky. Kolega Marinesku se pokusil to přeložit a říká, je potřeba urychlit uplatňování programu Jednotného evropského nebe a je potřeba dohodnout se i s nezávislými orgány a se subjekty, které provádějí dohled a certifikaci Měl by být kompromis k určitým detailům se s přihlednutím k aktuální situaci v členských státech. Nadále podporujeme návrh na to, abychom měli jenom jeden orgán, národní letecký orgán, který bude mít stejnou odpovědnost jako Evropská agentura. To je teď názor zpravodaje samotného. Not be unbundled only based on, uh, only... Má to všechno vycházet z jednoho rozhodnutí, staré známé téma performanským, Tady můžeme v zásadě podpořit nezávislý vládní orgán a můžeme mít evropské ekonomického regulátora, nicméně detaily je potřeba ještě rozpracovat. Mělo by být také partnerství, promyslové partnerství, já bych rovnou také řekl, že bychom na každý pád měli jako Evropská strana lidová objasnit této zprávě, že chceme eh, odolat tomu tlaku, který se na Evropu teď vyvíjí. Nesmíme zprostředkovat dojem, eh, že bychom se chtěli odchylovat od této věci, chceme to i nadále vyžadovat pořád máme co dočinění s legislativou, kde státy to, co by měly dělat, netransponovaly správně nebo se o to nesnaží. A to je nejdůležitější úlohou, aby toto parlament naprosto jednoznačně vysel jako signál. Potom, co se týká těch autorit, to je podle mě separátní diskuse. Já souhlasím eh, a kolega Marinesku také souhlasil, že bychom to projednávali se stínovými zpravidly odděleně. Děkuji. Uh, Děkuji. To bude taková společná debata, protože stínoví zpravodové jsou vždycky stejní. Takže u zprávy pana Sasoli. Pokud chcete něco k panu Sasolimunu, no, já, ono je to složité. Nejdřív tedy francouzsky k Davidově zprávě. David tady nemůže být ze zdravotních důvodů k jeho zprávě. 85 pozměňovacích návrhů bylo podáno, většina z nich je akceptovatelná, je tady pouze jeden eh, kompromis nebo mm, způsob řízení. Byl tady pozměňovací 29, 30, 31, paní Jacqueline Forster o vojenských přeletech. David není příliš pro tyto návrhy že by to znamenalo určitý krok zpět eh, že by to bylo riziko bezpečnosti. Pozměňovací návrhy Evy Lichtenbergerové 4041 42. David by velice rád ověřil s komisí, zda tyto prvky Eh, eliminují či znamenají vyškrtnutí omezení určité oblasti působnosti a za to má být v, dele, v aktech přenesené pravomoci. To je spíše technická záležitost. Pozměňovací návrh 12 Davidův byl stažen, čili už není aktuální. A potom tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů pana Marinesku, které on předložil, které se týkají především modifikace pojemu členský stát a nahrazení toho eh, členského státu eh, kompetentním úřadem či příslušným úřadem a David je pro. Co se týče zprávy věcí veřejných, on tady navrhuje kompromis, který eh, zahrnuje návrh komise, včetně Davidovo, Davidova pozměnění. To by umožnilo zachování jméno výkonné rady eh, v souladu s interinstitucionální dohodou s radou a s komisí, ale navrhuje snížit tuto moc. Řekl, by, že, řekl, že tyto kompetence by měly být doprovázeny výkonným ředitelem přípravy rozhodnutí, které budou předkládány pro mm, správní radu, pro řídící radu spíše a že tady také bude možno eventuálně odvolat v případě nezbytnosti tohoto generálního ředitele většinou, čili minimálně pěti ze sedmi členů. Toliko tedy ke složení. Tady by to bylo trošku rozšířeno, aby byla zachována efektivita a potom e, doba trvání 3 až 5 místo dvou let. Briefly. Eh. Takže krátce. krátce ke zprávě pana Marinesku. Tady jsou tři důležité věci. Především souhlasí s tím, že potřebujeme pevnější struktury, možnost sankcí, také určitou úlohu komise a mělo by to vést k nižším nákladům. Je sem třeba také zavést ten lidský faktor, a to jsou v podstatě důležité věci, které s tím souvisejí. Za druhé, pokud jde o podpůrné služby, tady máme obavy z toho, že by se to rozdělilo. Jde o to, co by se stalo ze sociálního hlediska a bezpečnostního hlediska. Musíme najít správnou rovnováhu mezi těmito záležitostmi na jedné straně a tím, že potřebujeme vyšší účinnost a transparentnost. To musíme pořádně promyslet. A potom, pokud jde o národní dohledové orgány nebo národní audit, tady jsou problémy. Někdy nemáme dostatečné lidské zdroje, nebo dostatečné vybavení, nebo nezávislost. Takže tuto situaci podle nás potřebuje nějakým způsobem pročistit. Musíme tuto mm, stránku věci posílit. To byly tedy připomínky našeho stínového zpravodaje pana Spirose. Děkuji, paní Majsnerva. Děkuji. I já děkuji panu Marineskovi ve Štrasburku se konalo zasedání stínových zpravodajů oč a tam jsme hovořili o různých návrzích. Za ALDE souhlasíme s kompromisy, které byly navrženy to, co řekl ještě jednou pan Kroš, že struktura by měla být zachována. Samozřejmě strukturu nemůžeme úplně eh, rozpustit, ale na druhé straně musíme také vidět, jakým způsobem podpoříme Eh, jednotné evropské nebe, protože existují eh, již eh, pracovní vazby, které dobře fungují a ty je třeba zapojit. Pokud se týče nezávislosti dohledu, tak to je dobré, že toto bylo zapracováno. Já s tím celkově souhlasím, ale mám ještě jednu otázku protože u nás byla položena otázka, otázka, co se stane s Gibraltarem. Musíme se tady také obrátit na právní službu. Vy asi tušíte již, kdo se na to u nás ptá. Ano, je to takový oblíbený bod. A nyní paní Lichtenberger. Nejdříve SES 2. pro mě tady jsou dva zásadní body. Za prvé mi připadá, že v některých oblastech je ten unbundling, to odpojení spíše ideologickou záležitostí a v realitě to nemá smysl. Proto bychom měli se postarat o řádné řešení. Neměli bychom trvat na nějakém umělém odloučení a to nám totiž nic nepřinese. A za druhé, já si myslím, že v souvislosti s jednotným nebem bychom neměli diskutovat pouze o bezpečnostních otázkách, ale také o ekologických a klimatických otázkách v souvislosti například také s například ekologickým provozováním letecké dopravy. To je pro mě další věc, která mi leží na srdci a ta by měla být brána seriózně. A pokud se týče zprávy Sasoli, tak v pozňovacím návrhu 26 k bodu odůvodnění 2 máme eh, konflikt zájmu v rámci EASY. A o tomto konfliktu jsme hovořili, jedná se o velice důležitý bod. My také zde chceme, aby trvalá udržitelnost eh, ekologická sehrávala ústřední roli. Pokud se týče problému aktu v přenesené pravomoci, v poslední době se všechno odsouvá a projednává formou aktů v přenesené pravomoci. V některých oblastech, když se jedná o technické záležitosti, pak je to správné. Ale já tady vidím tendenci, že stále více politických rozhodnutí eh, se také skrývá za pak aktiv přenesené pravomoci a potom parlament vlastně nemůže rozhodovat. A právě proto jsem proti této tendenci. To je asi vše z mé strany. My jsme na zasedání stínových zpravodajů o této otázce již intenzivně hovořili. A nyní paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit ke zprávě Sasoli. Uh, tato zpráva pana Sasoliho je podle nás správná, ubírá se správným směrem v mnoha bodech, ale je tady několik oblastí, které nás nepokojují. A to je například změna jména z EASY na EAA. To si myslíme, že opravdu není zapotřebí a my bychom to neměli podpořit. A potom také otázka e, správních orgánů. My nepodpoříme nic, kde bychom neměli svého zástupce. A tady je taková představa, že tento orgán bude velice malý a toto my nechceme podpořit. Komise to navrhuje. A potom tady máme také otázku změnit NSA na NAA. A k to, v této souvislosti musíme zohlednit také zprávu pana Marinesku. Já se domnívám, že jestliže podpoříme určité návrhy, potom e, se nařízení nebude ubírat správným směrem. A to by byla škoda, protože naše skupina a také Velká Británie podporují vytvoření společného evropského nebe. A jde také opravdu o ekonomiku a efektivitu letecké dopravy. Pokud se týče pana Marinesku, my jsme se s ním několikrát sešli a tato zpráva pana Marinesku je velice technická, není jednoduchá a snadná, ale my tady máme podobné znepokojení, jako se týká NSA a NAA. Já jsem také řekla, že budu hovořit s některými zástupci ve Spojeném království, ale změna jména eh, spočívá, souvisí také s tím, že tyto systémy vznikly různým způsobem v jednotlivých státech. A my také nechceme, aby se jedna agentura zaměřila pouze na technické předpisy. Také nepodporujeme pozňové návrhy, které by eh, také přenesly kompetence na komisi, na komisi formou eh, aktů v eh, přenesené pravomoci. A my opravdu chceme abychom brali celou otázku v potaz. A potom je tady také otázka podpůrných služeb. My se domníváme, že když uh, zde budeme požadovat oddělení, tak to nebude dobré. A potom je tady ještě jedna věc, která a je to záležitost Gibraltaru. Tady bylo předloženo hodně pozňovacích návrhů týkající se také Gibraltaru. Ve Spojeném království nemáme pochybnosti o suverenitě Gibraltaru. Je to britské zámořské území a my v žádném případě nechceme vyloučit občany Gibraltaru z ničeho, co by jim prospívalo. To nebudeme akceptovat. A také někteří kolegové předložili návrhy, které se mi zrovna nelíbí. Já si myslím, myslím, že o tom o tomto bychom nemuseli hovořit v souvislosti s těmito zprávami. Taková je dohoda komise chce, aby tyto zprávy udělali krok před, to chceme my také, to jsou naše poznatky týkající se situace. Toto jsou velice komplexní zprávy a právě chci právě proto chci oběma kolegům poděkovat. Než bude hovořit pan de Grandes, tak bych chtěl také sdělit koordinátorům, že zřejmě začneme dříve. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, Pane předsedo, nebude se vám jevit tak zvláštní, eh, když stejně jako paní Förster budu hovořit o Gibraltaru, také jsem se ptal španělské vlády, co se děje ve vztahu k Gibraltaru a k různým postojům, které komise používá v normativních opatřeních vzdušného prostoru v těchto specifických případech. A v tomto výboru eh, schvaluje, jsme právě schválili návrh o právech cestujících a komise, a tady se to neopravovali, to, čemu se říká Londýnská deklarace z roku 1986, což paní Förster tady se vůbec nic neodkazovalo na svrchovanost. Rozdíl mezi Velkou Británií a Španělskem s ohledem na interpretaci Gibraltaru jsou různé. A Máme tedy, ale přitom máme vynikající vztahy mezi našimi dvěma zeměmi a nechceme je narušovat. Ale řešení, eh, které se používalo při řešení této záležitosti, bylo jednoduché. Tady se stále opakovala klauzule, eh, padla ta deklarace z Londýna 86, že aplikace normativy vzdušného prostoru týkající se Gibraltaru a jeho letiště se pozastavuje, až dokud obě dvě strany se nedomluví. To znamená, že tady nešlo vůbec k žádnému úsudku či hodnocení, nikdo nesoudil nikoho. Pak přišla ta slavná deklarace z Kordoby 2006. A eh, jak tedy se odpovědělo panu předsedovi tohoto výboru? Tady tato deklarace nemá ani právní, ani politickou povahu a hodnotu, proto je třeba vrátit se k té původní deklaraci z právního ohledu. A e, komise nemůže aplikovat londýnský protokol v právech cestujících a e, kordobskou deklaraci v směrnici o jednotném vzdušném prostoru. Proto je třeba vyjasnit si to, abychom tady nevytvářeli ještě větší příkop mezi námi, protože tak tomu není. Oč běží. Jedná se o to, abychom se vrátili k racionálnosti e, této londýnské deklarace z roku 86, kde se hovoří o tom, že tato záležitost se pozastavuje, dokud se obě strany nedahnou, nedohodnou. Pardon. Obě strany jsou eh, stále v jednání, ale je to věčné téma, o tom já nepochybuji, ale tady nikdo eh, se nestaví za nikoho a komise nemůže mít takové šalamounské řešení, že jeden nebude aplikovat jednu deklaraci a druhý den druhou. My jsme museli formulovat eh, pozdějovací návrh 43, 44, 46, 48, abychom se vrátili k londýnské deklaraci, která má legální a politické politickou povahu, nezastává se nikoho a říká, že se aplikace pozastavuje, dokud se tyto dvě zpřátelené země nedohodnou. To, co se týče letiště Gibraltarského, to je vše. Děkuji, pan Baldwin, za generální ředitelství MOVE. krát děkuji, pane předsedo, a děkuji všem kdo se vyjádřili za velice jasné a zajímavé poznámky. Možná ještě mm, úplně na úvod připomeňme si, co tady vlastně máme na mysli, ten balíček SES 2. Máme tady tři cíle. Zjednodušení, ujasnění a modernizaci. Není to generálka celé té politiky a a vy, jak eh, vidím, si myslíte, že to není ani na nějakém ideologickém základě. A souhlasím s tím, co paní Stenbergerová říkala k životnímu prostředí. To nebereme dost vážně. Společenství podle mě nebere dost vážně povahu jednotného evropského nebe z hlediska životního prostředí. Pozměňovacích návrhů je hodně, Jestli mohu, krátce bych se k ním vyjádřil ve dvou skupinách. Nejprve zpráva pana Sasoliho, která se týká EASA a potom zpráva pana Marinesku k jednotnému evropskému nebi. Pokud jde o vypuštění vojenských letů spolepůsobnosti, to je taková tendence těch pozměňovacích návrzích. Tady chci říct, že máme pocit, že ten návrh vychází z nedorozumění. O co nám tady vlastně jde? Chceme nařízení EASA přizpůsobit tomu, co už patří do nařízení o jednotném evropském nebi z roku 2004. Všichni poskytovatelé služeb, včetně vojenských poskytovatelů, už musí být certifikovaní a musí dodržovat pravidla, pokud se většina jejich služeb týká obecného leteckého provozu, takže když bychom to vypustili, mohlo by se stát, že z toho vznikne bezpečnostní riziko. Pan Groš zmínil, a já myslím, že pár lidí ještě zmínilo, strach, fragmentace orgánů členských států. A já myslím, že tady šlo o to, že chceme spojit příslušné orgány v členských státech do jednoho národního leteckého orgánu. My vůbec nejsme proti tomu, že bychom měli stejnou terminologii na legislativě SES e a EASA, nicméně chtěli bychom spíš příslušný orgán, protože to dává členským státům jistou flexibilitu a to vždycky musíme mít na paměti. Jde o to, kdo je ten navrhovaný orgán, takže někdy by to mohlo být orgán pro civilní letectví, někdy nějaké ministerstvo nebo jiný specializovaný orgán a proto dáváme přednost tomu, že bychom se drželi tohoto termínu a souhlasíme s tím, že bychom to neměli nějakým způsobem roztříštit. Akreditace EASA pro národní orgány to je zajímavá věc. Můžeme se na to podívat, ale myslíme si, že to by si opravdu vyžádalo seriózní posouzení dopadu a také politickou diskuzi v členských státech. Rádi bychom se k tomu vrátili později. Já myslím, že trošičku předběžné dává to sem. To byly věci, které jsem chtěla zmínit k té věci EASA. Určitě jsem něco vynechal, ale kolegové mi když tak napomenou. A teď SES. E Tam byl opravdu vysoký počet pozměňovacích návrhů. Některé se ubíraly naprosto rozdílnými směry, nicméně definice, stávající definice a související věci. Je pravda, že návrhy 149, 150 153, které se týkají definic, ty návrhy by ty definice přizpůsobily tomu, co je v ICAO. A obecně to mohu podpořit. To je dobrý postup. Ale z dobrých historických důvodů, a já to rád ještě rozvedu, jsme v roce 2004 některé z těch definic trošku upravili. A potom v posledním desetiletí jsme je použili v desítkách prováděcích pravidel. A pokud tedy teď uděláme změnu, budeme muset udělat celou řadu souvisejících změn. A to by mohlo mít nepředvídatelné právní následky. Takže na to bych radši moc netlačil. Otázka nezávislosti NSA. Tam byla řada pozměňovacích návrhů od článku 160 a tak dál. Je zajímavé nebo je důležité nezapomínat, že je to také poměrné k tomu, co všechno vlastně dělají a jak je to s bezpečností. Takže rádi se tomu budeme věnovat. Myslíme si, že potenciálně by z toho mohly vzniknout velké problémy a neměli bychom dopustit nehody. Otázka podporných služeb a oddělení a tak dále. My už tomu neříkáme oddělení, ale to nanesl alespoň jeden z řečníků. To je na pozměňovací návrh 215 a potom 236 a tak dále. Já myslím, že je zhruba pravda, že ten náš návrh je trošku ambicioznější než to, co je v těch pozměňovacích návrzích. Bylo tam také ustanovení o oddělení těch základních a podpůrných služeb. Pokud máme dál umožnit souborné služby, myslíme si, že by bylo přímě řečeno obtížné, aby noví aktéři nabízeli služby jako hlavní poskytovatel. Protože by to znamenalo, že oni by potom upřednostňovali své vlastní podporné služby. Proto jsme spokojení s výrazem s tím, že se tam toho kompromisního návrhu doplní ten text. To dává smysl. Výsledky, na to, o tom mluvil pan Alchadraj, tam je hodně navržených pozměňovacích návrhů, 237 až 709, pardon, 79. Snažili jsme se ten článek trošičku doladit, aby ten systém byl robustnější, ale myslíme si, že některé pozměňovací návrhy, já se nejsem jistý, jestli to bylo jejich záměrem, by oslabili ty současné silné stránky tohoto programu. Já myslím, že musíme uznat, že jsme zatím nedosáhli všeho, v co jsme doufali. Doufáme, že to postoupí v novém finančním období dál. Ještě uvidíme příští měsíc, ale podle nás musíme být ambicioznější, pokud máme ten systém vylepšit a pokud se má něco opravdu změnit, včetně těch environmentálních faktorů. Také tady zazněla poznámka k lidskému faktoru a je tady pozměňovací návrh, který zmiňuje vytvoření konzultativní skupiny. Tady, chtěl bych, tady bych chtěla říct, že plně souhlasíme s tím, co říkáte, ale čistě z administrativních důvodů bychom tu otázku lidského faktoru chtěli ponechat v jedné ze stávajících skupin. Jde o sociální dialog a byla tam také ta konzultační skupina. Takže pro nás by to bylo opravdu užitečné se sociálními partnery. To jsou tedy ty vybrané hlavní body z naší reakce. Rádi to ještě rozvedeme, ale obecně jsme spokojeni s pozměňovací návrhy. Ještě jedna drobnost. Otázka Gibraltaru, pane předsedo. Vy jste říkal, že to jde přes vaše hlavu. Já a já se omlouvám, že mluvím anglicky a vyjadřuju se jako angličan, nicméně pečlivě jsem si poznamenal všechny poznámky. Dobře, bude se hlasovat 30. ledna. Takže teď bych navrhoval, že si uděláme pětiminutovou přestávku a pustíme se do sůzky koordinátorů v pět hodin, abychom měli čas na to, aby všichni mohli odejít z místnosti, pokud tady nemají být pět hodin.